Meine sehr verehrten Damen Vážené dámy a pánové, je zde již dostatečný počet poslanců ve čtvrtek dopoledne. Chtěl bych vás srdečně přivítat eh, na našem zasedání dnes dopoledne a mám nejdříve sdělení předsedy po zasedání koordinátorů včera večer. Máme zde klíč na který musíme sdělit. Nebudeme vypracovávat eh, zprávu k daňovým podvodům, protože technicky i časově není možné to eh, zvládnout. Dále máme celou řadu zpravodajů, paní Wikström eh, na tržní právo. Zde uslyšíme spoustu věcí. Pan Berlinguer zjednodušení eh, administrativních formalit v souvislosti s volným pohybem občanů a obchodních eh, aktivit kolega Karim eh, bude v rámci své zprávy o better lawmaking eh, se bude zabývat také subsidiaritou a eh, přiměřeností. To jsou rozhodnutí, ke kterým jsme došli včera večer. Dále bych k bodu 21 chtěl říci, že máme krátké veřejné slyšení vlevo. Mám kolegyni Time, kterou vítám, také paní Lichtenberger a dnes v rámci tohoto tématu budeme hovořit o právních úpravách ohledně práva chránící děti, tedy právo adopční a další, které s tím souvisí. Srdečně také vítám paní Lauru Martinez Moura z Hagské konference o soukromém mezinárodním právu, doktora Shannona, který je předsedou adopčního orgánu v Irsku, paní Kerstin Needham Jürgense, která je specializovaná na rodinné právo a právo dětí. Dále také budeme debatovat s paní Lichtenberger, která k tomu také bude mít své příležitosti příspěvky a kromě toho kolegyně Angelili, dřívější koordinátorka pro otázku práva dětí eh, rovněž se na nás obrátí. Nejdříve však dávám slovo paní Tajna, aby jako zpravodavka mohla udělat krátký úvod. Děkuji a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zcela jistě je únos dětí tématem emocionálnějším a také početně důležitějším. Evropský parlament však v prosinci promiňte, v září minulého roku eh, přijal usnesení, ve které šlo o to eh, Eh, umožnit eh, přeshraniční adopci. Kritizovala se dlouhá doba řízení a také vysoké náklady. Dále padla otázka, zda právo na adopce má být harmonizováno alespoň částečně anebo úplně. Dále také bylo řečeno, že je stále méně případů, kdy adoptivní rodiče adoptují děti z jiných členských států. Musím říci, že jsem eh, vlastně docela ráda, že počet těchto případů klesl. Vzpomínám si na doby, kdy eh, především tedy v mém členském státě eh, docházelo k adopcím rumunských dětí. Do Německa prominentním příkladem je adopce pana Schrödera, který se svou ženou v poněkud pokročilejším eh, věku, adoptovali rumunské dítě a potom také ještě druhé rumunské dítě. Většinou je tomu tak, že ve vlastním státě předpoklady pro adopci nejsou splněny a proto eh, se lidé obrací na jiné členské státy, eh, ve kterých je ekonomická situace poněkud obtížnější. Já se domnívám, že žádný stát nerad vydává své děti děti. A rodiče, které eh, dají své dítě k adopci anebo osiřelé dítě, mají, všichni mají zájem zůstat eh, a vyrůstat ve vlastní kultuře. Jsme všichni Evropané, ale přesto existují veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Kromě toho tedy nejsem velikým přítelem harmonizačních snah. Hákská úmluva o ochraně dětí a spolupráci v oblasti mezinárodní adopce o, z roku 93, o které budeme často hovořit, je důležitá. Spíše je důležité uznávání adopčních dokladů. To je téma, kterým bychom se měli zabývat intenzivně. E, jako člen skupiny GPT jsem konfrontována velmi obtížnými případy, kdy rodiče nebo rodič adoptoval dítě, chce toto dítě dát do školky nebo do školy a členský stát, kde toto eh, rodič chce udělat, neuzná doklad o adopci dítěte z jiného členského státu. To znamená, že to dítě nemůže jít do školky, Eh, takový případ jsme měli v Německu. Eh, dítě nemůže ani chodit do školy a měli jsme i případy, kdy eh, se spochybnilo i občanství takového dítěte. Bylo dotazováno, jaké občanství má to dítě a že je nutné to přeskoumat, což znamená, že Eh, to dítě vlastně eh, nemá statut a je nezbytné tedy zůstat eh, v daném státě. Není možné využít volného pohybu po Evropě. Takže to jsou ty praktické problémy a domnívám se, že členské státy musí uznávat doklady o adopci z jiných států. Toto je záležitost, kterou se budeme zabývat. Pan Masiv se tím bude zabývat ve své zprávě. A Toto však není tak závažný problém, píše, se budeme zabývat harmonizací adopčního práva. Děkuji paní Tajn a nejdříve má slovo paní Laura Martinez Mora. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dobré ráno ve spolek a děkuji za vaše pozvání zúčastnit se eh, tohoto slyšení jménem Hákské konference o mezinárodním soukromém právu. Já bych ráda představila mezinárodní právní rámec pro adopce, zejména se zaměřím na mezinárodní adopce. Napřed bych vymezila eh, rozsah působnosti a cíle, pak se zmíním o současném eh, stavu. Eh, dále bych se zmínila o některých výzvách týkajících se implementace, tedy provádění a v závěru bych ráda vysvětlila některé výhody a výsledky tohoto mezinárodního nástroje, tedy Hakské umluvy eh, eh, o eh, ochraně dětí a spolupráci v rámci mezinárodních adopcí. První bod, vidíte zde tři hlavní nástroje. Za prvé je zde úmluva OSN o právech dítěte, vy všichni jste signatáři. Ta stanoví minimální standardy, které musí být plněny státními signatáři, tedy státy, které umožňují adopci. Tady jsou minimální standardy. Je to nejlepší zájem dítěte, což je eh, prioritou při uvažování o adopci. A nebo další eh, garance stanovena eh, eh, umluvou OSN. Adopce mohou proběhnout pouze prostřednictvím příslušných orgánů. Nicméně všechny tyto záruky jsou velmi široce pojaté a proto bylo rozhodnuto mimo jiné sepsat úmluvu z Hágu v roce 1993. Nyní bych podrobněji o tom pohovořila, respektive za chvíli. Ale než tak učiním, ráda eh, bych eh, ještě se zmínila o eh, Evropské umluvě o adopci dětí Rady Evropy. Byla schválena v roce 1967, revidována v roce 2008. Dnes má sedm signatářů. Tato umluva se snaží o harmonizaci hmotného práva, o adopci. Snaží se zajistit, aby státy signatáři a jejich právní rámce byly v souladu s určitými hlavními eh, zásadami a praktikami eh, ve vztahu k adopci. Na rozdíl od toho, eh, Hákská konvence z roku 1993 je nebo se staží o eh, stanovení minimálních standardů pro eh, eh, adopční řízení. Předně bych se chtěla zaměřit na rozsah působnosti této úmluvy. Úmluva se vztahuje pouze na mezinárodní adopce, nikoli na vnitrostátní adopce. Co se rozumí mezinárodními adopcemi? Jedná se o adopce, když dítě, které obvykle žije ve zemi původu, například v Polsku, je, bylo nebo eh, eh, bude přestěhováno do přijímající eh, země. k rodičům, kteří se obvykle nacházejí nebo obvykle bydlí například ve Francii. Rozhodující je tedy obvyklý e, pobyt. E, například ve Francii může to být francouzský pár nebo italský nebo španělský. Národnost e, není tak rozhodující. Jaké jsou hlavní cíle této konvence? Jak jsem již uvedla, je to posílení eh, eh, zásady UNCRC, dále stanovení minimálních standardů ochrany eh, dítěte a také respektování a ochrany práv rodin původu a adoptivních rodin. Dalším cílem je stanovení právního rámce pro spolupráci mezi orgány v zemi původu a zemi přijímající. Tato spolupráce probíhá prostřednictvím prostřednictvím ústředních orgánů, kompetentních eh, orgánů a akreditovaných orgánů. Například, eh, když eh, je někdo adoptován ze Španělska do Brazílie, probíhá celá adopce vlastně na základě soudního řízení. Snahou je také zabránit únosům, obchodování eh, s dětmi a také eh, pomáhá eliminovat eh, různá, různé druhy zneužívání v souvislosti s mezinárodní adopcí, například korupce a tak dále také mm, zaručuje, aby automatické uznávání adopcí probíhalo v souladu s Hagskou konvencí z roku 1993 a bylo respektováno všemi státy. Je to velmi důležité, protože mezinárodní adopce, které probíhají v souladu s úmluvou mezi dvěma státy, budou automaticky uznány eh, v ostatních eh, signatářských státech. Nyní máme 90 signatářů této umluvy a to skýtá velkou míru jistoty pro adoptované dítě i e, rodinu. To je jeden z velkých úspěchů této umluvy z roku 1993. Není tady již e, nutnost e, podnikat další řízení k uznání této adopci, například v zemi přijímající jak to mm, stále ještě platí v zemích, které nejsou signatáři eh, eh, konvence. Díky eh, tomu děti mohou vstoupit a také trvale pobíhat, pobývat v zemi přijímající. Option has already been concluded in the state of origin that the child will not to znamená, že dítě nemusí také eh, plnit eh, požadavky eh, imigračních úřadů. V zemi, které nejsou signatáři úmluvy, to stále ještě platí. To znamená, dítě například tam nemůže bez zvláštního souhlasu imigračních úřadů vstoupit nebo pobývat. Na této eh, mapě v oranžové barvě uvidíte všechny signatářské země. Umluvy je jich 90. Posledními státy eh, jsou eh, Černá hora, Fiji, Rwanda, Lesoto a Svaziland. Přibližně pět nových států se stává signatáři této umluvy každým rokem. Mnoho z nových signatářských zemí přichází nebo pochází z Afriky, která byla definována jako nová hranice pro mezinárodní eh, adopce. Když se podíváme na tuto tabulku, tak uvidíte, že těch prvních deset eh, zemí eh, adoptují nejvíce. Ze pět z nich v roce 2011 byli signatáři umluvy. To je samozřejmě velmi zneklidňující, protože celkový počet eh, představuje polovinu adopcí s mezinárodním prvkem na globální úrovni v rámci konvence. Na tom se musí ještě leco vylepšit. Globálně viděno je zjevné, že počet mezinárodních adopcí klesá. V nejlepším případě, protože byly učiněny kroky eh, eh, na straně státu eh, původu podporovat rodině, rodiny a také podporovat alternativní domácí péči, vnitrostátní péči. for the global decline in the number of intercountry adoptions. So we have some countries, for example, the case. Máme tedy například některé země, například Čínu, kde Eh, roste počet domácích adopcí a naopak ten počet mezinárodních adopcí se snižuje. Ale realita je taková, že v mnoha případech ten snižující se počet je spojen tedy s moratorií a jinými opatřeními, aby se zabránilo systemickému zneužívání mezinárodních adopcí, včetně tedy prodávání dětí v některých případech. To byl případ například u těch zemí, které před tím uzavřením byly hlavní státy, které vysílaly ty děti, například Kambodža, eh, Guatemala nebo Ruanda nebo také v případě vývodu Haiti a Etiopie. Takže ta Hakská úmluva vlastně podporuje takovéto země a ta podpora má vlastně sloužit potírání těchto eh, zneužívání těchto, této špatné nekalé praxe. Takže v takovýchto případech ta umluva není důvodem pro to snižování těch, toho počtu adopcí mezinárodních, ale je to jenom nástroj, aby se zabránilo těmto, tomuto zneužívání. Já se teď budu věnovat některým problémům při uplatňování té hákské umluvy. Ta první je, že e, ty, ti signatáři musí správně tu umluvu aplikovat, správně používat. Není tak důležité, kolik signatářů máme, ale je důležité, aby aspoň ti signatáři správně tu umluvu uplatňovali. Pokud tomu tak nebude, tak ta umluva nesplní své cíle. Jedna z vlast, jeden z vlastně hlavních problémů té umluvy je, že to spolehá na mm, existenci eh, ochranného systému právě u toho signatářského státu. To znamená, musí tam být aspoň základní služby a zdroje. Pokud tomu tak není, je velice těžké uplatňovat tedy principu subsidiarity a nacházet tedy vlastně alternativní způsob adopce, osvojení nebo pěstounské péče v té domácí zemi. To ovšem neznamená, že ty ehm, postupy, i když tedy je zapotřebí adoptovat rychle, tak eh, není, ne, nelze obcházet některá pravidla. Samozřejmě musí se postupovat tak rychle, jak to umožní daný případ. Státy musí používat postupy, které pomohou splnit tedy cíl té úmluvy, to znamená odstraní se zbytečné průtahy, aby se tedy vlastně prospělo tomu dítěti, aby se zachoval ten princip, že je to ve prospěch dítěte. Skutečně jedna z hlavních otázek u té mezinárodní, u mezinárodního osvojení je vlastně ta vyváženost, ta rovnováha mezi na jedné straně e, tou dobou, e, kterou my potřebujeme na to, aby ta biologická rodina vyčerpala všechny prostředky, ponechat si ty děti a zároveň eh, na druhé straně tedy mm, co nejrychleji provést tedy nějaká opatření k osvojení, protože to dítě je třeba v nějaké instituci a není to pro něho dobré. Takže toto vyváženost je velice náročné, tuto vyváženost náročné dosáhnout a provádí se studie. Pokud jde o ty děti, které se předkládají k mezinárodnímu osvojení, to dítě musí být tedy osvojitelné, musí se zkoumat jeho eh, podmínky v zemi původu a tak dále než tedy to eh, dítě může být právně adoptované. Jednou z hlavních otázek eh, při rozhodování o tom, zda dítě je osvojitelné, je zajistit, aby ty biologiční rodiče byli patřičně informováni, co vlastně to osvojení znamená, co, co to, jaké to bude mít důsledky a aby se jim dostalo určitého poradenství. Mm, bohužel to je v mnoha statech zatím stále problémem a někteří biologičtí rodiče si mohou myslet, že to dítě jenom jde do zahraničí, aby tam buď chodilo do školy nebo studovalo a že vlastně budou nadále i rodiče, kteří s ním budou mít nějaké styky. Takže je zapotřebí vysvětlit, co to je mezinárodní osvojení. Tomu, nebylo tomu vždy tak, je to skutečně někdy problematické, jako například v Nepálu a v jiných zemí. Uh, pokud jde o tu zprávu o mezinárodních adopcí z roku 2009 v Evropské unii a potom usnesení z roku 2011, usnesení Evropského parlamentu, eh, tam bylo zdůrazněno, že děti některé mají zvláštní potřeby a ty jsou stále častěji předmětem toho mezinárodního osvojení. Os- Obyčejně ty zdravé děti nebo mm, batolata, malé děti, eh, mm, ty, o ty je postaráno doma. Takže toto je problém, že děti musí být správně vybrány, rodiče musí informováni a který, eh, i ti rodiče, kteří chtějí to dítě osvojit. Já mám celou řadu těch problémů, mám velmi dlouhý seznam a nemohu je projít všechny. Jenom některým se budu věnovat. Je zapotřebí, aby ty adopční agentury byly správně autorizovány a, správ- a kompetentní. E, také, aby se ta, to osvojení dělalo prostřednictvím kompetentních orgánů a tak dále. Pak jsou tady náklady, jak už jsem řekla, ty náklady stále stoupají, eh, takže pro některé potenciální osvojitele to je velký problém. Dalším problémem je samozřejmě ta transparentnost. Je zapotřebí stále více brát v úvahu ty skutečné protagonisty, tedy tak říkajíc toho osvojení, a to jsou ty děti. Musíme vyslechnout tedy i jejich eh, hlasy, musíme podporovat tedy biologické rodiny, pomoci jim v průběhu toho postupu, musíme mít otevřená diskusní fóra, protože je velice důležité vyslechnout i jejich názory. A konečně, bych ráda vám přednesla, jaké jsou prokázané eh, přínosy eh, toho osvojení. Takže ta umluva z do roku 93, Hákská umluva, poskytla samozřejmě rámec pro bezpečný postup pro ty děti, které nemohou být umístěny eh, tedy v rodině domácího státu, zvýšila povědomí, jaké jsou, jaká je správná praxe, vedla ke zvýšenému úsilí o tedy domácí adopce, aby se tedy eh, snížil počet případů, kdy dítě je odloučeno od, rožiny, od rodiny. Pak se také posílilo povědomí v těch eh, státech přijímajících, eh, pokud jde o peníze a nekalé praktiky té finanční oblasti. A také posílila sdílenou odpovědnost jak v těch státech původu, tak v státech osvojení aby se všechno eh, podnikalo jenom v nejlepším zájmu dítěte. Podpořila společné úsilí, aby se zajistila efektivní regulace mezinárodních adopcí, zmobilizovala politickou vůli, aby se potlačovala korupce a nekala, nekalé praktiky a také podpořila mm, vybudování jakýchsi společenství mezi těmi centrálními orgány a dalšími agregovanými eh, institucemi. A já vás eh, samozřejmě vyzývám, abyste si případně přečetli ty naše dvě příručky, které se týkají osvědčených postupů. Informace samozřejmě najdete i na naší webové stránce. Dámy a panové, děkuji vám za vaši pozornost. Velice ráda zodpovím na vaše případné otázky. Děkuji, paní eh, Mora. A nyní pan doktor Geoffrey Shannon. Prosím. Good morning. Dobré ráno. Já bych chtěl poděkovat výboru za příležitost promluvit dnes dopoledne o eh, mezinárodních adopcích a abych poskytl eh, trochu pozadí o sobě, eh, jsem předsedou Irského orgánu pro adopce a já nyní promluvím za sebe a e, nikoli jménem irského státu. E, e, moje odbornost a zkušenost v této oblasti tkví v tom, že mám doktorát v oblasti právních předpisů a adopcí a jsem autorem nového, nových pokynů o adopci adopčních postupech. A minulý eh, týden jako předseda Irského adopčního úřadu jsme hostili konferenci za účasti 24 členských států eh, v rámci Hákské úmluvy o soukromém mezinárodním právu a to nám poskytlo příležitost identifikovat některé se stávajících problémů eh, v oblasti mezinárodních adopcí. Úvodu, úvodu bych chtěl říci, že sdílím názory, které z, uvedla paní Tain, pokud jde o ty klíčové výzvy, jimž Evropa čelí v oblasti mezinárodních adopcí. Za prvé eh, otázka uznávání. Tento problém uznávání přetrvává navzdory existenci hákského nástroje. A druhá výzva je Eh, je otázka finanční v oblasti eh, mezinárodních adopcí. Eh, tady je prezentace, která zaprvé identifikuje problémy, jimž čelí rodiny v oblasti mezinárodních adopcí aby eh, se rodina mohla pustit do eh, procesu mezinárodní adopce, tak první otázka, která se musí zodpovědět, je, eh, zdali vůbec budu moci navázat vztah s dítětem, dítě se mnou, bude zdrávo, bude adopce uznána a tak dále. A to jsou klíčové aspekty. Pokud vznikne určitý spor v rámci evropské legislativy o adopci, tak to spadá právě je do eh, oblasti eh, snažšího uznávání mezinárodní adopcí. Myslím, že mluvím ze zkušenosti, protože jsem sám eh, působil v procesech mezinárodních adopcí. Předsedal jsem tomuto příslušnému irskému úřadu již od roku 1997 a zažil jsem na vlastní kůži problémy s tím související a kromě toho jako právník jsem eh, mohl nahlédnout věc z obou perspektiv. Z perspektivy regulátora, který se snaží vyvážit eh, konkurující zájmy a také z perspektivy příslušných rodin. Pokud jde o eh, nejistotu a to je právě nejistota, o níž se hovořilo také v úvodu. E, ta nejistota nemůže být zcela vymícena, ale e, může být zmírněna větší mírou transparentností, e, průběžným výzkumem a také celoevropským projektem podporujícím nejlepší praxe a samozřejmě i podporou větší jednoty, jednotnosti eh, postupu a právních důsledků eh, v jednotlivých zemích. Doba adopce je doba eh, velmi emoční a velkého napětí a emočního stresu a rodiče, potenciální rodiče mohou být dočasně neschopni se objektivně rozhodovat ale eh, mají-li k dispozici pevný rámec, který pomáhá, eh, tak eh, to skutečně je nutno brát v potaz. Já se domnívám, že akreditované orgány mohou sehrát velmi užitečnou roli při pomoci potenciálním adoptivním rodičům. Výběr země. A e, ta krajina e, v úvahu přicházejících e, zemí se neustále mění a my se musíme zaměřit na výzvy, s nimiž se potýkají perspektivní adoptivní rodiče při výběru zemí a jak mohou příslušné nástroje v tomto ohledu pomoci. Proces je komplikován i různými požadavky zemí a různými akreditovanými úřady. Je důležité, abychom měli velmi jasná pravidla o eh, regulující eh, vznik a působení akreditovaných orgánů. Eh, další výzva je, že žadatelé také čelí výzvám jiné kultury, země, z níž dítě adoptují a jiné kultury, jiného jazyka. A navíc se ten manželský pár pak musí eh, vrátit zpět eh, ještě dříve, než ta adopce eh, proběhne. Ten vztah mezi nimi a dítětem může být tím narušen a tak dále. Jeden z klíčových prvků, které musí být vyřešen, je také vlastně profesionální propojení nebo přidělení e, správného dítěte správným e, potenciálním e, rodičům pokud se to nebude dařit, tak to může výrazně narušit úspěšnost adopcí. Otázka kultury a jazyka je čím dál tím důležitější, zejména když se jedná o starší dítě a otázka eh, adopcí mezi jednotlivými rasami je také čím dál tím významnější. Samozřejmě rasismus už není tím problémem, kterým byl, stále ještě je to velká výzva. Dále finanční eh, eh, prostředky v rámci adopce jsou výzvou, jak zajistit rovnováhu tím, že zajistíme, aby eh, se finanční prostředky, peníze nestaly mm, součástí adopčního procesu na straně jedné a na straně druhé. Humanitární pomoc nelze ignorovat, protože může pomoci rozvojovým zemím při tvorbě pevného adopčního systému a rámce. Je to tedy eh, velká eh, výzva. Eh, dále rýsující se další problémy jsou problémy zdraví, dále pak případné zdravotní postižení dítěte a další výzvy související s novými sociálními eh, médii, přístup k informacím prostřednictvím sociálních eh, médií. Pokud jde o eh, právní problémy, tak samozřejmě přeshraniční úpravy mohou vnést do věcí více, více jednotných standardů, tak jak to činí i Hákská úmluva Koncensus EU o e, přijatelné adopci dítěte je nástroj, e, který je důležitý a přinese nebo přinesl by jednotná pravidla ve e, všech členských zemích, zejména pokud jde o důsledky a harmonizaci vnitrostátního práva Eh, v členských státech. To je důležité. To znamená rozsah působnosti nástroje, zdali by měl eh, být omezen na dítě mladší 18 let eh, či nikoli a především tento nástroj by měl stanovat minimální standardy, určitý rámec minimálních standardů a také předvídatelnost v přeshraničních pohybech rodin. Na to se, myslím, také vztahovala paní tajn, aby tady byla jistota a předvydatelnost. Eh, Hakskou umluvu z roku 1993 velmi podporuji. Je to první pokus o harmonizaci a mm, eh, díky němu eh, země mohou regulovat mezinárodní adopce, ale nejde pouze o usnadňování mezinárodních adopcí, ale také prohlubování nebo šíření těchto adopcí v nejlepším zájmu dítěte pokud jde o systém, který tato Hákská umluva vytvořila, existuje tady nyní eh, pevný eh, rámec eh, pro jak rodiče, tak i adoptované děti. Existuje jasný rámec pro jednotlivé kroky a každý další nástroj, který vznikne, by tento rámec měl doplňovat. Pokud jde o povolení, potřebujeme eh, eh, uspokojivé eh, povolení, povolení, které nebude vynuceno penězi. Dále postavení nesezdaného otce je nadále křehké, zejména v oblasti adopcí a to musíme zvážit zvlášť. Otázka informování je vystupování. Ehm, ehm, musíme mít také přístup k informacím, které zapotřebí tedy ehm, zveřejňovat. Z hlediska eh, dítěte je důležité, aby se zachovaly ty informace, aby byl přístup k informacím o zemi původu toho dítěte a o jeho původu. Eh, samozřejmě princip subsidiarity eh, je taky jedna z důležitých otázek a to byl, eh, to byl předmět velkých diskusí, musím říct. Musíme zajistit, aby pokud je o to umístění toho dítěte, aby jsme skutečně vyvinuli přiměřené úsilí eh, o nalezení tedy vhodného umístění a tady je zapotřebí eh, samozřejmě vycházet z primárního zájmu dítěte, aby se trvalo v tedy v té dané zemi. A pak jsou tady, je tady celá řada právních otázek, které se týkají této otázky. Je tady situace, kdy se tedy někdo vrací do své země původu, aby tedy provedl osvojení. To je země, kde ten osvojitel eh, má tedy um, eh, obvyklé bydliště, ale co to je to obvyklé bydliště? Eh, je zapotřebí ho přesně vymezit. To je jedna z oblastí, kde působí tedy uh, nařízení BIS, bruselské nařízení je zapotřebí samozřejmě tuto otázku zvážit, než tedy soud Eh, tu otázku posoudí. Je to problematické. Já sám se touto otázkou v praxi pravidelně zabývám. Je zapotřebí vždycky určit, co tedy je to eh, obvykle bydliště a já eh, vždycky hovořím o tom, co jsou tedy ty základní předpoklady toho trvalého obvyklého bydliště. Musí tam ten člověk být po určitou dobu, musí ho přijmout dobrovolně, pak by se tam hlavním zkouškou by mělo být zdá ten člověk přijal toto obvyklé bydliště i pro, nebo za účelem usazení se. To, je te, te, to znamená čas, trvání, podmínky, eh, proč tedy ten člověk se trvává v tom relevantním státem, pokud tvrdí, že to je jeho obvyklé bydliště ehm, a sociální vztahy, tedy s tímto běžným bydlištěm, máli tam nějaké rodinné vztahy a tak dále, kulturní vztahy, to je veliký problém, nejenom v mezinárodním osvojování, ale řekl bych, že to je vůbec v celé té oblasti ochrany dítěte velice důležité. A pokud se rozhodnete, že tedy není vhodné zavádět tady legislativu v této oblasti, tak to samozřejmě bude mít důsledky pro tu oblast osvojení, ale i v jiný, jiné oblasti. Další právní otázky, už bohužel nemám čas, kdo může osvojovat, to je velice náročná, komplikovaná otázka, měla by být zvažována například eh, eh, bylo by například velice užitečné mít nástroj EU, který by tady jasně vymezil tu situaci. Laura už tady zmínila, že e, vlastně Hákská úmluva ten problém vyřešila, ale já si myslím, že ne, protože v některých zemích e, je, platí určitá politika a ten přístup e, k osvojování by nebyl vlastně v souladu s tou veřejnou politikou. Jak by, jaký by měl být například minimální věk toho osvojitele. Takže někdy se stanoví třeba eh, tedy minimální věk, eh, není se, nestanoví se maximální věk u toho dítěte. To by měl být součást toho nástroje. Já bych eh, podporoval mm, eliminaci soukromých osvojení na základě smlouvy. Já si myslím, že ta osvojení by měla skutečně procház- probíhat pouze a mm, prostřednictvím akreditovaných mm, orgánů a soudů, které jsou příslušné. Pak je důležité konzultovat to dítě. Eh, je, když se podíváte například, co se dělo v posledních letech, ta dynamika se skutečně změnila směrem k tomu, aby se skutečně přihlíželo i k mm, názorům dětí eh, v, při tom postupu. Takže ehm, ve všech těchto případech skutečně je tady tendence, jak si přihlížet více který k názorům dítětem. Zrušená osvojení, ehm, e, zase už jsme tady slyšeli, že národnost toho dítěte, to je skutečně nesmírně komplikovaná otázka, protože je vždycky možnost, že to dítě zůstane bez státní příslušnosti, když se bude pohybovat, přemístěvat z jedné jurisdikce do druhé tato otázka musí být řešena komplexně, uceleně, protože otázka národnosti je velice těsně spojená s otázkou občanství a každý případný nástroj by to měl řešit. A konečně adopce, mm, tedy nevlastními rodiči, to je komplikované adopce, mm, cizinci, cizími státními příslušníky, Tady v této oblasti by tedy e, unijní instrument skutečně velice pomohl a potom samozřejmě náhradní rodič. Eh, využívá se totiž mezinárodní osvobození, eh, osvojení eh, právě k řešení problémů otázky tedy náhradního rodiče, tedy rodiče, který není biologickým rodičem stoprocentně. To znamená, velké, velkou výhodou případného nového nástroje by bylo, že by stanovil minimální standardy pro mezinárodní adopci, Eh, my skutečně potřebujeme něco takového, je to důležité, aby to byl proces, jeho štěžištěm je právě dítěte, toho individuálního dítěte, které je osvojováno. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Dr. Děkuji, pane doktore, a nyní má slovo paní Lichtenberga. Ano, srdečně vám děkuji. Druhá část je, jak již bylo řečeno, tou částí, která je emocionálně plně nabitá, je to více viditelné, ale přesto jde o stejnou základní otázku. V posledních 50 letech jsme v Evropě prožívali velikou změnu ve vnímání práv dětí. Dříve jsme měli eh, dominantní princip eh, ten, že dítě patří rodičům a v Německu máme dokonce eh, takový výraz rodičovské rodičovská pravomoc. Eh, pak eh, dnes eh, se dochází mnoha změnám a ty mají různé implikace, především v takových situacích, kdy se třeba rodiče oddělí, rozvedou a mají nejrůznější koncepce pro to, jaká práva má dítě. Skutečnost, že existuje formulovaný katalog práv dítěte, je ústřední a také eh, podstatná pro to, o čem zde diskutujeme. Ve všech našich koncepcích musíme především myslet právě na toto. Dříve šlo o rozepři mezi dospělými osobami, eh, o tedy jaksi vlastnická práva na dítě. Dnes však jde o blaho dítěte. A tím samozřejmě se dostáváme eh, do minového pole, protože právě když dochází k emocionálním rozvodům a oddělením rodičů, tak dochází také k tomu, že se prosazují ty staré koncepce, které vlastně již dávno měly být překonány. Hákská úmluva o únosech činí velmi mnoho a dělá všechno, co je dnes možné, aby se situace pro děti v těchto situacích zlepšovala. Tato umlova je velmi důležitá a i pro nás to musí být důležité. Dnes se zabýváme tím tématem, že co nejvíce států a především ty, o kterých víme, že tam jsou občas konfliktní případy, Právě tyto státy to mají lépe řešit, protože se stávají členy eh, této hákské úmluvy a mezinárodní zprostředkovatelské mechanismy je možné použít pro takovéto případy. To je eh, ústřední požadavek a Evropská unie již podnikla velmi mnoho, aby eh, získala souhlas i těch států, kde byly problémy s únosy a především s řešením řešením po takovýchto případech. Jde o osm států, ve kterých, se kterými se snažíme vyřešit situaci eh, tak, aby takovéto dramatické případy mohly být snadněji řešeny. Bohužel však a to říkám skutečně s velkým politováním. Bohužel eh, je zde konflikt o kompetencích v souvislosti s těmito příklady. Eh, velmi dlouho diskutujeme o této otázce a členské státy vlastně odmítají, abych to řekla zkráceně, odmítají uznání změn po Lisabonské smlouvě, kde je exkluzivní výlučná kompetence v této záležitosti a nedovolí nám udělat další krok, tak abychom pro děti, které v těchto státech jsou uneseny, tedy kde se jedná o státy na tomto seznamu, eh, se zlepšila. Je to deprimující pro mě, protože právě eh, v různých státech, v určitých státech eh, jsme se velmi angažovali, abychom je získali jako účastníky a když členské státy z důvodů principiálních neuznávání eh, nového ústavního eh, řádu nebo smluvního řádu EU eh, jsou proti tomu, pak je to pro mě, a když se podívám na dramatičnost těch situací únusů pro děti, to pro mě není pochopitelné. A myslím si, že dalším krokem, pokud pokud se nedá okamžitě signál, že tyto státy se pohnou kupředu. Dalším krokem by tedy mělo být eh, to, aby se různé soudní dvory i Evropský soudní dvůr zapojil. Já mám zájem o to, abychom v tomto volebním období eh, došli k dobrému ukončení eh, tohoto problému a mohli předložit skutečná řešení, anebo alespoň naznačit možnost, možnosti řešení situace pro děti a situace pro děti a především tedy pro tyto děti, protože eh, únos dětí je obtížný. Já apeluji tedy na to, abychom eh, si řekli, že toto není eh, pole pro spory o kompetencích, ale pole řešení. Děkuji paní Lichtenberger a nyní paní Nitham Jürgens. Prosím, máte slovo. Srdečně vám děkuji za pozvání, pane předsedo. Já budu hovořit, jak již jste se zmínil, jako praktička, jako právnička v oblasti mezinárodního rodinného práva Eh, pracuji v této oblasti více jak 20 let a také pracuji v oblasti odnímání dětí. Zároveň však také pracuji jako osoba, která pracuje v jednom členském státě, o kterém hovořila paní eh, Lichtenberger, tedy v Ruské federaci. To je jeden z nejnovějších eh, signatářských států Hákské úmluvy tomto smyslu se mě to přímo týká eh, mě a mého týmu v Ruské federaci. Týká se nás tedy přímo tato debata o kompetencích. Ještě krátce se k tomu vrátím. Nejsem příliš zdatná v PowerPointové prezentaci a proto eh, předkládám papírový doklad. Faktem však je, že víc jak 90 signatářských zemí podepsalo Hákskou úmluvu o únosech z roku 1980 a to je jeden z nejúspěšnějších momentů této úmluvy. Není to dáno pouze počtem signatářských zemí, ale také velmi dobrou realizací ve většině členských států. Každopádně v členských státech EU je toto dobře prosazováno. Úmluva tím dosáhla velké části svých cílů, eh, také v oblasti preventivní. Eh, mnohé únosy, eh, mnohým únesům a odnětím dětí je možné preventivně zabránit tím, že dojde k určitému varování ze strany jednoho státu. Koncentrování soudů to znamená, že se tyto eh, záležitosti koncentrují na určitých soudech a především v zemích EU. To přispělo ke zrychlení projednávání této záležitosti a především ke zlepšení znalostí soudců, kteří nyní vědí, jak postupovat a chápou to jako právní instrument a nikoliv jako něco, co by vyřešilo eh, rodičovskou péči navždy. Máme také eh, nařízení Brusel 2a, tam proběhly určité modifikace, které z mého hlediska eh, přinesly rovněž mnohé výhody. Eh, řízení se zrychlela, eh, to se projevilo téměř ve všech státech a projevilo se to také v tom na úrovni prováděcích předpisů, eh, na úrovni prvoinstančních eh, soudů. Eh, můžeme tedy očekávat, že tato řízení jsou většinou ukončena během pěti týdnů, někdy osmi týdnů po předložení dané záležitosti. Především však Otázka povinného vyslešení, což v roce 1980 bylo pouze okrajovou záležitostí, vede k tomu, že dítě je bráno vážně eh, a jeho tedy eh, informace a tím práva dětí v členských státech jsou eh, zajištěna. Je to tedy také v daných řízeních eh, zajištěno. Dále mediace. Když já jsem začínala před 20 lety, eh, tak to byl téměř neznámý pojem v souvislosti s únosy dětí, ale dnes mediace důleži, hraje důležitou roli. Máme školené mediátory v členských státech, státech, kteří eh, velmi dobře pracují, například během eh, víkendových eh, prostředkovatelských akcí s rodiči a podobně. Aktuální problémy, které však máme, jsou v souvislosti s článkem 13, kde jsou skutkové podstaty výjimečných případů to funguje docela dobře, ale definice obvyklého bydliště je otázka eh, velmi obtížně řešitelná, protože rodiny se velmi často stěhují. A eh, dávám za pravdu eh, předřečníkovi, že Brusel 2a rovněž nedefinoval dostatečně obvyklý, obvyklé bydliště. Judikatura na základě Hakské úmluvy pomáhá v tomto smyslu, ale přesto to není ještě dostačující a nevede to k uspokojivým výsledkům. Dovolte krátký příklad. V pondělí má kolegyně byla před soudem. V případě jedné kauzy bylo celá jasné, že obvyklé bydliště je v jiném členském státě. Soud však eh, se rozhodl provést důkazní řízení, vyslíchat svědky eh, ohledně dohody eh, rodičů, zda chtěli do toho druhého státu jet jenom na přechodnou dobu nebo ne a tak dále. Čili tady eh, také je zdroj spoštění v těch řízeních a to je určitý problém. Druhý problém souvisí také s technikou. A to je otázka souhlasu, povolení, e, Umluva říká celá jasně, že když je nutné získat povolení k pobytu e, ve státu kam dítě je uneseno, pak je nutné toto povolit, kdy však to je povoli, povoleno a tak dále. Je to záležitost velmi emocionální a e, existují určité e-maily, kde rodiče reagují velmi e, s afektem, ale je to otázka eh, techniky, kdy je možné předkládat SMSky, e-maily a je nutné to posuzovat. Proto je důležité moci vyslechnout svědky na místě samotném rovněž. Změny v nařízení Brusel 2a, jak všichni víte, vedly také k tomu, že stát původu má své kompetence i v tom případě, kdy eh, se odmítne navrácení dítěte. Třeba eh, dítě je tedy odňato ze státu A dostanou B a ta, ten druhý stát řekne, ne, to nemůžeme udělat, protože by to představovalo pro dítě velikou psychickou zátěž a eh, to znamená že během těch tří měsíců dané lhůty se postupuje jinak. Je to lhůta důležitá, protože v mimosoudní oblasti je možné využít eh, tyto úpravy a je možné zabránit dalším únosům dítěte. Je možné rodičům eh, říci, i kdyby ve výjimečném případě dítě nebylo navráceno, máš ten problém, že stát původu může rozhodnout zcela jinak. A tady se dostáváme k těm aktuálním případům ESD. E, tyto případy jsou také e, vykonatelné. To znamená, že kompetence státu původu byly rozšířeny. Případ Španělsko, Německo tady nechci popisovat, protože se mě to osobně týká. Nyní však krátce e, k mé práci v Ruské federaci. Důležité je přitom to, že veškerá implementace úmluvy v těch signatářských státech musí fungovat, čili Primárně je nutné mít fungující eh, centrální orgány, eh, které nejenom logisticky jsou schopné eh, řešit případy, které jsou předkládány, které mají dostatečný personál, který je vyškolen a tak dále. Důležité však je také mít příslušné veřejné mínění, Eh, atmosféru, která podporuje takovouto úmluvu. A také v některých starých signatářských státech se to vyskytuje, ale eh, v mnoha nových signatářských státech je toto trošku obtížné. Tam eh, se stále myslí to, že tato umluva nemá nic společného se státní příslušností dítěte a že jde jenom o obvyklé bydliště. Tedy pro veřejnost nového signatářského státu je to těžko pochopitelné a dokonce i staré signatářské státy mají určité problémy na veřejnosti toto pochopit, ale eh, obzvláště obtížné je to eh, v nových eh, signatářských státech. Dovolte mi ještě poslední bod jako reakci na paní Lichtenberga. Možná, že jsem ve svém dokumentu zaujala příliš jednoznačné stanovisko, ale chci to vysvětlit vysvětlit. A sice otázky, které mi jsou na místě kladeny jednotlivými zastoupeními států EU jsou velmi rozdílné. Někdo se mě ptá, Kolik lidí máte v tom centrálním orgánu? Nakolik postoupila implementace v Rusku? Eh, požadavky eh, na to, co jednotlivé státy chtějí, eh, jsou rozdílné na základě nejrůznějších eh, zkušeností ve Velké Británii jsou zkušenosti prostě úplně jiné než nový členský stát. A to znamená, že ty překážky jsou velmi diferencované. Chci k tomu říci pouze tolik, že bych si přála, eh, aby na základě tiché diplomacie v tomto státě by bylo možné zabránit eh, onemu řízení eh, eh, v ESD, ke kterému má nyní dojít. Rusko po roce a půl si zaslouží, aby toto bylo akceptováno nejenom několika málo členskými státy EU. Děkuji. Dankeschön. Děkuji vám. Ve stručnosti ještě paní Tain a paní Lichtenberga. Paní Lichtenberga jako první máte slovo. Ano, srdečně vám děkuji za eh, vaše prezentace. Já se domnívám, že problém je nám všem jasný. A samozřejmě je pro mě více než prioritou, aby eh, tento problém byl vyřešen bez soudního řízení. Ale v této chvíli nespatřují dostatek manévrovacího prostoru, protože zde patrně dochází eh, k principiálnímu sporu, který již eh, s věcí samotnou vůbec nesouvisí. A pro mě je to něco, co nemohu podpořit, protože tady nyní jde skutečně o to, že zasahujeme do stovek osudů a mohli bychom eh, do nich zasahovat pozitivně, pokud by členské státy uh, postavili věc před zásadu, respektive upřednostnili před eh, své nekonzensuální postoje. Je pro mě velmi důležité, abychom postoupili dále a jsem připravena učinit vše eh, pro další postup vpřed, ale, jak již bylo řečeno, Nebylo by již únosné, eh, kdyby docházelo k dalším a delším prodlevám. Já vám mnohokrát děkuji za obě vaše zprávy. A paní Tajn, máte slovo, prosím. Děkuji. Evropský parlament eh, se nachází v posledním stádiu úpravy mezinárodního soukromého práva v oblasti eh, rodinného práva. A vidíme, na jak velké potíže naráží uznávání zahraničních rozhodnutí rozsudků a rozhodnutí soudu, ale také uznávání zahraničních notářských listin a tak dále. A e, tentýž problém existuje v oblasti adopcí. E, pokud by e, došlo k určité míře harmonizace v této věci, například pokud jde o věku adoptivních rodičů, minimálního věku adoptivních rodičů, ale eh, eh, v eh, mnoha jiných zemích máme také standardy pro věk, minimální věk adoptovaných dětí a tak dále. Bez této harmonizace bude velmi obtížné dosáhnout shody mezi 27 členskými státy. Já se domnívám, že Eh, musíme být vděční i za minimální pokroky. Eh, je to politování hodné, ale je to fakt. Problémem eh, je, že členské státy mále, má, mají stále ještě strach že když uznají něco, co existuje v zahraničí, ale nikoli u nich doma, tak vlastní občané mohou žalovat například eh, eh, ne zcela příznivou situaci, která právě panuje v rámci vnitrostátních ehm, poměrů. Vidíme to i ve Francii, ehm, pokud jde o registrované partnerství, sňatky mezi ehm, lidmi eh, stejného pohlaví a tak dále. Je to něco, co se skutečně bude dát vyřešit v 28 členských státech velmi obtížně. Děkuji, říká předseda, nevidím Eh, žádné další přihlášky do diskuse. Srdečně proto děkuji všem expertům. Myslím, že to bylo velmi užitečné a podnětné a určitě to eh, podnítí eh, naše další úvahy. Já bych chtěl ještě říci, že venku v předsálí máte k dispozici studie eh, oddělení pro politiku, Policy Department, eh, které si můžete vzít. Eh, následuje hlasování, ale vzhledem k tomu, že hlasování bude velmi dlouhé, tak si uděláme dvouminutovou přestávku, aby si každý vyřešil to, co nezbytně vyřešit musí a pak následuje velmi dlouhé hlasování. Děkuji. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die... Ne, Vážené dámy a pánové, dvě minuty uplynuly a tím pádem můžeme přistoupit k dalšímu bodu eh, pořadu jednání. Je to bod číslo 30 eh, zprávy McCarthy a Lene společně. Myslím, že to zvládneme eh, rychle. Slovo má Aline McCarthy. Děkuji. Chci vás eh, stručně informovat o jednáních o směrnici o transparentnosti. Jak víte, tyto dva materiály eh, o kterých budeme hlasovat, účetnictví a směrnice o um, transparentnosti a o účetnictví, jsou velmi uh, těsně spjaté vzhledem k kontroverzní otázce uh, výkaznictví podle zemí a Jednalo se o tom e, v radě, napřed o směrnici o účetnictví, ale bez tak obě e, tyto, e, oba tyto materiály jsou zpěté. Směrnice o účetnictví, tam jsme propracovali určité detaily, dosáhli jsme shody, vedli jsme dva nebo tři trialogy protože eh, to výkaznictví podle zemí bude zahrnuto do směrnice o transparentnosti, proto doufáme, že to uzavřeme do 20. května, to bude poslední trialog a pak bychom rádi hlasovali ve výboru 30. května tak, abychom mohli nadále eh, mít tyto dva eh, materiály eh, pohromadě a předložit je společně na plenárce v červnu. Ehm, kolegové, naléhám na vás, abyste podpořili tuto dohodu. Skutečně jsme vedli velmi tvrdá jednání a velmi dlouhá jednání, ale myslím, že z našeho úhlu pohledu, pohledu vyjednání, vyjednávacího týmu a také eh, napříč politickými frakcemi jsme eh, dosáhli velmi dobré dohody, která je eh, blízka tomu, o čem jsme hlasovali ve výboru. Například pokud jde o soubor pravidel o zveřejňování, dále jsme získali také velmi nízký práh pro zveřejňování plateb a také eh, jsme získali eh, doložku eh, proti vyhýbání se daňovým povinnostem a tak dále. Dále žádné osvobození od povinnosti výkaznictví pro třetí země. E, tyto musí předkládat e, e, výkaznictví. A také jsme se věnovali malým podnikům a Um, přeshraniční harmonizaci tak, aby podniky mohly uh, na jednotném trhu působit přeshraničně. Myslím, že to byla dobrá dohoda a chtěla bych uh, požádat uh, kolegy, aby ji schválili tak, abychom se mohli pak na plenárce vyjádřit k této směrnici o transparentnosti. Děkuji. Já na to mohu navázat. O zprávě McCarthy formálně ještě nemůžeme hlasovat, protože musí ještě následovat formální trialog, teprve poté budeme hlasovat, ale je jasné, že eh, z toho formálního trialogu převezmeme pak výsledek o eh, směrnici o transparentnosti, ale eh, dnes můžeme hlasovat o mé zprávě, o pozměněné verzi, ale já navazuji na Elin McCartney a hlasuji tedy pro její návrh. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? jeden protihlas, nikdo se nezdržel, jinak jsou všichni pro. Takže je to takto schváleno. Dále zpráva kolegy Karima. Pane kolego Karime, chtěl byste se vyjádřit, eh, anebo máme hned eh, vstoupit do hlasování? už nikoli, takže hlasujeme bezodkladně. Eh, nelekněte se, jedná se o téměř 70 stran, ale díky kompromisům, eh, myslím, značná část eh, papírové hmoty ubyde. Takže začínáme pozměvacím návrhem 199 paní Tajn. Je to návrh odmítnout návrh ještě chci říci, že u jednoduchých pozměňovacích návrhů eh, se nebudu ptát na zdržení, protože eh, na tom nezáleží. Takže pokud se někdo chce zdržet, tak eh, ať to prosím řekne. U konečného hlasování budeme hlasovat elektronicky, tam se zdržení započítává a u nejasného výsledku hlasování pak prověříme hlasování elektronicky. Říkám to, říkám to proto, protože zde vidím několik tváří, které které eh, se takto, takovýchto skůzí účastní méně často. 199 návrh tajn, kdo je pro, ať zvedne ruku proti. Zamítnuto. Dále Ekon 1. To se týká uh, titulu, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Dále 246 eh, a 247 shodné pro, proti, schváleno. Ekon 24 pro, proti, Zamítnuto. Dále 248, 49 pro, proti, zamítnuto. Dále 19 pro, proti, schváleno. Dále o 25 se nemusíme hlasovat, ale jedna, kdo je pro, Proti? Schváleno. Následuje 251, 252 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrž, schváleno. 253 je eh, vyřízeno, kompromis 3 pro, proti, schváleno. Dále kompromis 4 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, většina schválila. Dále kompromis 6. Tady si nejsem jistý, měli jsme ústní pozměvací návrh pana Masipa, to bylo staženo, takže pouze kompromis 6 v původním znění. Kdo je pro? Proti? většinově schváleno. Dále můžeme přeskočit mnoho stran a dostáváme se tím pádem na stranu 21. Sekretariát, prosím o pomoc. Souhlasí strana číslo 21? Ano, potvrzuje. 21. Eh, Kompromis 8 pro, ne, promiňte. Kompromis 7. 7 pro. Proti. Schváleno. 8 pro. Proti. Schváleno. 9 pro. Proti. Schváleno. 10 pro. Proti. Schváleno. 11 pro. Proti. Schváleno. 12 pro proti, schváleno. 13 pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. Promiňte, já se omlouvám, opakujeme 13 pro, proti, schváleno. A nyní následuje 14 pro, proti, schváleno. A nyní následuje 15 pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. Dále návrh Lichtenberger 433 pro, proti, zamítnuto. 434 Lichtenberger pro, proti, zamítnuto. 17 pro, proti, schváleno. A nyní opět listujeme až po stranu 30, 18 pro, proti, schváleno. Listujeme dál. Až po stranu 34, pozměňovací návrh 490, paní Lichtenberga pro, proti, zamítnuto. 19, kompromis pro, proti, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, schváleno. 508 můj pro, proti, schváleno. 509 od bodů pro, ne, promiňte, to se již eh, vyřídilo jinak. Takže 23, kompromis 23 pro, proti, schváleno. 23a pro, proti, schváleno. Následuje 24 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, schváleno. 26, ale k tomu jsou dvě ústní pozměňovací návrhy stažené. Takže 26 v původním znění pro, proti, schváleno. Dále 172. 172 na straně 51 od zpravodaje pro, proti, schváleno 27, 27 na straně 52 pro, proti, schváleno 28 pro, proti, schváleno. Následuje 653, paní Time, zamítnuto. 655, pan Odí, pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, schváleno. 186 na straně 56 pro, proti, schváleno. 187 pro, proti, schváleno. 671 pro, proti, schváleno. 98 odpadá, 188 následuje pro, proti, schváleno. Kompromis 31 pro, Proti? Schváleno. Článek 50. 193. 193 zpravodaje. Pro? Pro? Proti? Schváleno. 700 pro, proti, zamítnuto. Sto čtrnáct, ekon, sto čtrnáct, pro, proti, schváleno. 705, Lichtenberga pro, proti, zamítnuto. Následuje Ekon 115 pro, pro, Proti? To prověříme elektronicky, takže Ekon 115. To nebylo jasné. Dvacet pět odevzdaných hlasů. Nemáte kartu? Nebo to nefunguje? Počkáme. Teď máme na jedno 26 karet a 25 odevzdaných hlasů, ale končím hlasování. 12 eh, pro, 12 proti, takže zamítnuto. Jeden se zdržel. Dobře. Dostáváme se eh, k 708. Lichtenberger pro, proti, zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, schváleno. 727 Kastex pro, proti, zamítnuto. 728 pro, proti, zamítnuto. Sedm dvacet sedm, sedm dva osm zamítnuto. Nyní sedm dva devět pro, proti, zamítnuto. 730 pro, proti, zamítnuto. Dále Econ 116 pro, proti, elektronické prověření, Econ 116. Dvacet šest karet, dvacet odevzdaných chybí stále ještě jeden, nevím, kdo to je, jeden prostě nesvítí. Máme o jednu kartu navíc. Stejný výsledek 12 pro, 12 proti, jeden se zdržel, takže zamítnuto. To byl důvod, proč jsme to takto počítali. Pane předsedo, ano, prosím, paní Lichtenberger. Jestliže je o jednu kartu navíc, tak je nutno zjistit, kdo ji má, o koho se jedná. Ano, dobře, takže to prověříme. Nejlépe je udělat test. Hlasuje pouze 25 lidí, takže je jedno, kdo tam vložil kartu navíc. A 25 e, přesně odpovídá ale rozhodující otázka je, a už několikrát jsme to zažili v dopravním výboru, že v jedné frakci byl jeden navíc a v jiné frakci bylo o jednoho méně, takže se na to musíme podívat přesně. Dobře, tak si uděláme test. A co vlastně testujeme? Cokoliv. Každý, každý stiskne tlačítko a zjistíme, zdali a, nás bude 26. testovací hlasování. Dokonce nyní nás je pouze 24. Zatím nevidím v tom problém, pokud vždy um, hlasuje pouze 25 osob ale někdo tam asi musel nechat kartičku v hlasovacím zařízení a nevytáhl ji. Můžeme Můžete mi, koordinátoři, prosím říci, kolik členů eh, příslušných frakcí je přítomno, pak nám bude jasno, eh, jaký je počet v jednotlivých frakcích eh, členů a nemusíme kontrolovat hlasování. Takže vás je devět, vás je, liberálů je, jsou tři, dva, zelení dva, levice jeden. To vše odpovídá. Karim je jeden, ale máme pouze 25 hlasů, které potřebujeme mít, takže eh, nebudeme zbytečně hledat kartu, která eh, vězí v tom systému. Když máme přesně 25 hlasujících, tak je to v pořádku. Dobře, tak se vrátíme zpět k hlasování. 116 zamítnuto a nyní 194, 734 a 735. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina, takže schváleno. Dále 195, 738, 739 pro, proti, schváleno. Dále Ekon 118 pro, proti, zamítnuto. 740 ode mne pro, proti, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh 1 k úvodnímu ustanovení 2 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, schváleno. Dále Ekon 3 pro, proti, zamítnuto. Ekon 4 pro, proti. To bychom měli prověřit. Ekon 4 elektronicky. Ekon 4. Ano, nyní to sedí. Tu přebytečnou kartu někdo odstranil, takže 12, 12, zamítnuto. Dále pozměvací návrh 4, zpravodaje pro, proti, respektive pro, ještě jednou proti. I to musíme prověřit. Pozměvací návrh 4, elektronicky. 12 pro, 12 Der ist abgelehnt. Dann kommen wir zu 200. A nyní 200. Lene Pirker Dorfman, strana 7a. Kdo je pro? Proti? Většina pro. A nyní Ekon 6 pro, proti. Poslední byla většina, takže zamítnutá 32. Kdo je pro? proti. To také necháme elektronicky ověřit, takže 32. Přijato. A potom následuje 209, to bylo vyřízeno, 14, 220 a 12. Kdo je pro? Proti? Elektronicky to ověříme. Třináct pro, dvanáct proti. Přijato. Ekon třináct pro. Pro. Proti. Elektronicky to ověříme. 13. Elektronicky ověřujeme. Dvanáct pro, dvanáct proti, jeden se zdržel, zamítnuto. A nyní 228 Rangel pro, proti. Elektronicky to ověříme, 228. 23 hlasů pouze? Ně- někdo nám schází? Tak máme 25. To je kompletní 13 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel přijato. Dále 224 bodů pro, proti. Proč ne? Prý je to už vyřízeno, říká sekretariát, je tomu tak? Je to spolehlivé? Dobře, Ekon 14. Dobře, Ekon 14 pro, proti, přijeto. 229, Ekon 15 pro, proti, zamítnuto. Dále 230 pro, proti, zamítnuto. Ekon 16 pro, proti, přijato. 231 bodů pro, proti, přijato. 15, pravodaj pro, proti, přijato. 17, ekon, nepotřebujeme, to je vyřízeno. 234 pro, proti, elektronicky to ověříme. 11 pro, 13 proti, 1 se zdržel, zamítnuto. Dále Ekon 18 pro, proti, přijato 19, 16, 235, kdo je pro? Proti, přijato Ekon 20 pro, proti, přijato 21 pro, proti, Přijato. 238 vyřízeno. 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti. Elektronicky to ověříme. A 18. 13 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Dále. 242, e- paní Lichtenberger, pro, proti, zamítnuto. 243 pro, proti, zamítnuto. 244 pro, proti, zamítnuto. 245 pro, proti, zamítnuto. A nyní zpráva v celku elektronické hlasování. Patnáct pro, deset proti. Nikdo se nezdržel. Zpráva je takto přijata. Blahopřeji zpravodajovi. A nyní mám otázku k dalšímu postupu. To znamená, že je to už mandát. A co legislativní usnesení? Musíme o něm rozhodnout? Ano. Dobře, takže pozměňovací návrhy tohoto usnesení. Návrh 196 pro. Pane Stojanov, prosím. Chci říci, že stahuji své tři pozměňovací návrhy. Stahuji tyto pozměňovací návrhy. A to znamená, všechny tři eh, pozměňující návrhy jsou staženy, dobře, takže budeme hlasovat jenom o legislativním usnesení elektronicky. zu 10, keine Enthaltung, ist angenommen. 15 pro, je to přijato a nyní eh, musíme pouze říci, že chceme zahájit jednání s radou a pro pořádek to také elektronicky eh, odhlasujeme. 15 pro, 10 proti, takže tím je dosaženo kvalifikované většiny, takže můžeme takto postupovat. Přeji vám šťastné vyjednávání. A nyní je další seznam. Karim die zweite. Karim po druhé. Teď jde o směrnici Ja. Ano. Dobrá. Ani tady nemá zpravodaj poznámky. Můžeme rovnou hlasovat o kompromisu 1 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. Pozmanující návrh 5 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, přijato. Takže 3. A teď 8. 48. Kastex pro, proti, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Dále kompromis 5 pro, proti, přijato. A nyní 70, paní Tajn, pro, proti, přijato. A 71 pro, proti, to musíme ověřit. 71 a 72 na jedno, to je identické. 24 proti, jeden se zdržel. Eh, Wieso? Von, von who asked Okay, Somebody asked you. Warum sollen wir 70 Kilo? Also das Sekretariat bittet darum, ich mache das jetzt. Sekretariát prosí o to, abychom zopakovali elektronické hlasování 70. Byl tam nějaký problém, takže 70. Ještě jednou, prosím. 10 pro, 14 proti, 1 se držel, takže zamítnuto. Takže 73, 74 pro, proti, jasné, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 80 Rabkaj pro, proti, přijato. 81 tajn pro. To je vyřízeno, aha. Kompromis 7 pro, proti, přijato. 91 a 92 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 8 pro, proti, Přijato. 93 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, přijato. 10 pro, proti, přijato. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. 99 pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 17 pro, proti, přijato 18 pro, proti, přijato 19 pro, proti, přijato 112 pro, proti, zamítnuto 20 pro, proti, přijato. 119 pro, proti, přijato 19 pro, proti, přijato 120 vyřízeno, 168 staženo až 171 staženo, takže 121 Nibler pro, proti, přijato. Kompromis 21 pro, proti, přijato. 138, 139 pro, proti, elektronicky to ověříme, 138. 11 pro, 13 proti, 1 se zdržel zamítnuto. ITRE 18 pro, proti, takže zamítnuto. 22 pro, proti, přijato. 140 je vyřízeno, 141, 143 pro, proti, zamítnuto. Dále 22 pro? Proti? Přijato. 150 Regner pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, přijato. 24 pro, proti, přijato. 100 59, Rabkaj. To bylo staženo. Takže všechny byly staženy až do 164. Takže budeme hlasovat jenom o Castex. 161 pro, proti, zamítnuto, 162 pro, proti, Zamítnuto. Dále 167 pro, proti, zamítnuto. ITRE 19 pro, proti, zamítnuto. 172 Rabkaj pro, proti, přijato. ITRE 20 pro, proti, zamítnuto. 173 ODY pro, proti, přijato. Ekon 1 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, přijato. Poslední stránka. Ekon 3 pro, proti, přijato. ITRE 2 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, Elektronicky to ověříme. 35. To nebylo úplně jasné. Někdo nám schází. Dvacet čtyři pro, jeden se zdržel. Dobře. Ekon 4 pro, proti, většina pro, 37 to je vyřízeno a nyní elektronické hlasování o celé zprávě. Patnáct pro, deset proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji zpravodaji. Legislativní usnesení, elektronické hlasování. Schází nám dva. Mám jenom 23 poslanců. Dva poslanci nezmáčkli příslušné tlačítko. Patnáct ku deseti ku nule, takže výsledek je stejný. A nyní jde o vyjednávání. Potřebujeme kvalifikovanou většinu. Ještě jednou elektronicky hlasujeme. Patnáct pro, deset a proti, nikdo se nezdržel. I zde máme kvalifikovanou většinu, takže přeji úspěšné vyjednávání. Tyto dvě z velké zprávy jsme zvládli a nyní se dostáváme ke zprávě 24. To je zpráva pana Zvěvky. Pane zpravodaji, chcete se k tomu ještě vyjádřit nebo ne? To je jasné. Takže můžeme hlasovat. Posmaňovací návrh 1 pro proti, přijato, dvě pro, proti, zamítnuto, tři pro, proti, zamítnuto, čtyři pro, proti, přijato, imko jedna pro, proti, zamítnuto, imko dvě pro, proti, přijato, Imko 18 pro, proti, zamítnuto 5 pro, proti, zamítnuto Imko 8 pro, proti, přijato Imko 3 pro, proti, zamítnuto 6 pro, proti, přijato kompromis 1 pro, proti, přijato IMKO 4 pro, proti, přijato. IMKO 10 pro, proti, to ověříme, musíme to ověřit. Elf dafür, 13 dagegen. 11 pro, 13 proti, zamítnuto IMKO 9 pro, proti přijato. Imko 14 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 10. Třináct. Pro, proti, zamítnuto. Imko pět pro, proti, Přijato. 15 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, přijato. Imko 7 pro, proti, přijato. Imko 11 pro, proti, přijato. Imko 12 pro, proti, zamítnuto. Imko 13 pro, proti, přijato. IMKO 6 pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. Dále IMKO 4, to se vyřídilo, 20 eh, pro, proti zamítnuto, 19, 21 eh, pro, proti zamítnuto, 22 pro, proti zamítnuto, zpráva jako taková pro, proti přijato, legislativní usnesení pro, elektronicky. jako je Zpráva jako taková elektronicky. čtyři pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Legislativní usnesení totéž elektronicky. Někdo nám schází. Takže teď je to kompletní. 24 pro. Je to jasné. Blahopřeji s pravodaji. A nyní zpráva paní Regner, finanční transakce. nebo nejdříve ano, posting of workers. To je to první, co budeme odhlasovávat. Někdo má poznámky, nikoliv budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, přijato. 56 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, zamítnuto 12 pro, proti, zamítnuto 58 pro, proti, zamítnuto 57 pro, vyřízeno, aha, 57 pro, Aha, vy chcete ověřit 58? Dobře, takže ověřujeme 58. pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. 57 pro, proti. To, myslím, musíme také ověřit. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. 59 pro, proti. I to musíme ověřit. 59. 18 pro, 5 proti. Takže schváleno. 13 eh, zpravodaje pro, proti. Přijato. 60 pro. Promiňte, to je vyřízeno. 61 pro, proti. Většina pro, 62 pro, proti přijato. 64 pro, proti, většina proti, zamítnuto, myslím, 67, Lichtenberger pro, proti, zamítnuto. 65 je staženo, 68 pro, proti, elektronicky to ověříme. 15 pro, proti 8, takže přijato. 68 je tedy vyřízeno. Patnáct, o tom musíme hlasovat. Takže patnáct. Patnáct pro, proti, přijato. Sedmdesát pro, proti, Přijato. 71 pro, proti, přijato. 72, 73 pro, proti, přijato. 74 pro, proti, zamítnuto. 75, 76 pro, proti, jasně přijato. 77 pro, proti, Přijato 78 pro, proti. To není jasné, takže hlasujeme o 78. Jedenáct pro, 12 proti, zamítnuto. 16 pravodaje pro, proti, přijato. 79 Gargány pro, proti, přijato. 80 Sajer pro, proti, přijato. 82. Tady je oddělené hlasování. Nejdříve první část. To je bez slov without delay. Kde pro? Proti. Přijato. Druhá část, zbytek pro, proti. To ověříme. Druhou část ověřujeme, 82. 12 pro, 11 proti, přijato. 17 pro, proti, to musíme také elektronicky ověřit. Dvanáct pro, jedenáct proti, přijato, osmnáct pro, proti, zamítnuto, osmdesát tři pro, proti, přijato. 84 pro, proti, přijato. 85, 86 pro, proti, elektronicky to ověříme. 85, 86. Jedenáct pro, jedenáct proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 87, 89 pro, proti, přijato. 88 Gargány pro, proti, to byla většina pro. 90 Gargány pro, proti, elektronicky to ověříme, 90. Dvanáct pro, jedenáct proti, přijato. 91 vyřízeno. 19 pro, proti, přijato. 94 Gargány pro, proti, zamítnuto. 95 pro, proti, to ověříme, 95. 12 pro, 11 proti, přijato. 20 pro, proti, zamítnuto. 96 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, zamítnuto. 98 pro, proti, zamítnuto. 99 pro, proti. Já bych řekl, že si to ověříme. 99 ověřujeme. Nebylo to zcela jasné. 12 pro, 11 proti, přijato. A dostáváme se ke stovce ve dvou částech. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. 103 pro, proti, prověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto 104 pro, proti, také prověříme. 104. Někdy je to 12 ku 11 a někdy 11 ku 12. Je to nevypočitatelné. 104. Dvanáct pro, jedenáct proti. Schváleno. Následuje 24 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, zamítnuto. 105 pro, proti, zamítnuto. 26 pro, proti, schváleno. 27 pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti, elektronické prověření 28. Jedenáct pro, 12 proti, zamítnuto. 106, 107 pro, proti, Zamítnuto. 29 pro, proti, zamítnuto. 108 pro, proti, zamítnuto. 109 pro, proti, zamítnuto. 110 pro, proti, schváleno. 111 pro, proti, schváleno. 30, 30 pro, proti, zamítnuto 31 pro, proti, zamítnuto 113 pro, proti, schváleno 32 pro, proti, zamítnuto 115 pro, nebo odpadá. Takže hlasujeme 115 pro, Proti? Prověříme. Dvanáct pro, jedenáct proti, schváleno. třicet pro, proti, zamítnuto. Sto devatenáct pro, proti, zamítnuto. 34 e, pro, proti, zamítnuto. 123 pro, proti, zamítnuto. 124 pro, proti, schváleno. 126 pro, proti, elektronické prověření 126. -ky. Dvanáct pro, jedenáct proti, schváleno. 128 pro, proti, elektronické prověření 128. 12 pro, 11 proti. Schváleno. 130 pro, proti, elektronické prověření, 130. -ky. Dvanáct pro, 11 proti, schváleno. 131 pro, proti, elektronické prověření. 12 pro, 11 proti. 133 hned elektronické hlasování. Jeden chybí, někdo nehlasoval. Podívejte se, prosím, každý na své hlasovací zařízení. Teď je to v pořádku. Takže 12 pro, 11 proti schváleno. A nyní 35 pro, proti, zamítnuto, 134 pro, proti, zamítnuto, 36 pro, proti, zamítnuto, 37 pro, proti, schváleno, 38 pro, proti, schváleno, nebo ne? Ještě jednou 38 pro, proti, schváleno. 39 pro, proti, schváleno. 40 z Jobro pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, elektronicky prověříme. 41. Dafür, dagegen 12 pro, 11 proti, schváleno. Dvojka, zpravodaj pro, proti, schváleno. Tři, zpravodaj pro, proti, schváleno. Čtyři, zpravodaj pro, proti, zamítnuto. 42 pro, proti, schváleno. 43 pro, proti, schváleno. A nyní následuje 44 a další pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, zamítnuto. 47 pro, proti, schváleno. 6 a následující pro, proti, schváleno. A následuje 7 a další pro, proti, schváleno. A nyní 5 a 50 pro, proti, zamítnuto. A 8 pro, proti, schváleno. 9. Pro, proti, schváleno. A nyní stanovisko jako celek elektronické hlasování celého textu. 16 dafür, 16 pro, 7 proti. Paní Regner, prosím, máte slovo. Toto stanovisko je bohužel velkou ranou pro ty zaměstnance, kteří jsou vystaveni eh, velmi nepříznivým pracovním podmínkám a proto stahují svoje jméno. Ano, to dáváme do protokolu a eh, přistupujeme k hlasování o zprávě pana Borise hazardní hry online. Pane Borisy, také nemáte připomínky, takže hned hlasujeme. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, schváleno. A nyní kompromis 1, pokud se nemýlím. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. A nyní další strana. Návrh 6 pro, proti, Elektronicky prověříme. Návrh 6. Třináct pro, devět proti, schváleno. Návrh sedm pro, proti, schváleno. Osm pro, proti, schváleno. Devět pro, proti, zamítnuto. Deset pro, proti, schváleno 11 pro, proti, zamítnuto 12 pro, proti, schváleno 13 pro, proti, schváleno 14 pro, proti, schváleno 15 pro, proti, zamítnuto 16 pro, proti, schváleno 17 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, zamítnuto. 19 <coughs> pro, proti, schváleno 20 pro, proti, schváleno 21 pro, proti, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. 23 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, schváleno. 26 pro, proti, schváleno. 27 pro, proti, schváleno. 28 pro, proti, schváleno. 29 pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, schváleno. Stanovisko celé elektronické hlasování. 17 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní dalším bodem v pořadí je paní kolegyně Tain. Tady jde o onen dopis. Paní Tain, chcete se k tomu stručně vyjádřit? A nebo budeme hned hlasovat? Ano. Dobře, takže se táží, kdo je pro návrh paní Tajn. V této otázce, o níž jsme již diskutovali, jde o účast národních parlamentech eh, na řízení o subsidiaritě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ale máme to dělat podle eh, sekretariátu elektronicky, takže kdo je pro zelené, tlačítko. Teď už jsou všichni kompletní. 23 pro, takže jednomyslně schváleno. A který bod následuje? Eh, Sviobro, schválení návrhu stanoviska. Jedná se o prekurzory drog, myslím. Ano, i e, to musíme odhlasovat elektronicky, takže kdo je pro, prosím, stiskněte zeleně a všichni ostatní také. Dvacet tři pro, jednomyslně schváleno. Tolik dohoda, respektive zpráva z Jobro. Následuje zpráva Regner. Tady jde o daň z finančních transakcí. Prosím, paní Regner, máte slovo. Pokud jde o postup, tak eh, O tom jsme již zevrubně diskutovali. Jde o zjednodušený postup. Zmíním, zmiňuji to proto, eh, poněvadž eh, minulý týden proběhlo zasedání stínových eh, koordinátorů a lhůta pro pozněvací návrhy je pátek 13 hodin. EPP ale předložila pozměňovací návrhy v úterý, to znamená značně později. Já jsem je přesto přeze všechno akceptovala, nicméně v podobě ústních pozměňovacích návrhů. A já se domnívám, že na hlasovacím seznamu, který e, to e, nevyznačuje, e, chci upozornit, že se jedná tedy o ústní pozměňovací návrhy, by to tam není označeno. Děkuji, paní Lichtenberger. Je-li tomu tak, pak se to týká pozměňovacího návrhu 3. Není tam uvedeno, že se jedná o ústní pozměňovací návrh a já bych měla proti tomu námitku. Dobře, ale jelikož jsme se rozhodli pro zrychlený postup, tak z pohledu eh, předsedy to, myslím, není ani eh, proveditelné takto pracovat s ústními pozměňovacími návrhy, ale kolega Bodů má slovo, prosím. Ano, skutečně může jít o ústní pozměňovací návrh. Ano, kolega říká, že se jedná o ústní pozměňovací návrh. My máme pravidla v jednacím řádu, eh, těm se musíme podrobit, ale eh, máme tady zvláštní zrychlený postup, na kterém jsme se včera dohodli. Takže ale v případě ústních pozměňovacích návrhů bychom asi měli postupovat jinak a sice e, na základě dohody. E, to je můj podnět. Je to téměř zrychlený postup. Takže paní Lichtenberg, vaše námitka nadále platí? Dobře, takže nemůžu nic proti tomu dělat. Zůstává to v platnosti tato námitka. Takže hlasujeme. Kompromis jedna pro, proti. Schváleno. Kompromis dvě pro, proti. Schváleno. Následuje dílčí hlasování k pozměňovacím návrhu. Jedna první část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. A nyní pozměňovací návrh dvě. Tam máme přední část a e, zadní část e, s ústním pozměňovacím návrhem. Dvě, dvě části. Co uděláme nejdřív? Napřed ústní pozměňovací návrh? Dobře. Takže začínáme ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset prověřit. Takže kdo je pro ústní pozměňovací návrh eh, návrhu dvě? Zeleně. 12 pro, 11 proti, schváleno. Nyní eh, zbývající text návrhu Lichtenberga pro, proti, schváleno. Tři bodů, ústní pozměňovací návrh a proti tomu byla vznesena námitka. To o tom nemůžeme, nemůžeme hlasovat. Tak to je, to je život podle jednacího řádu. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní Tady máme opět ústní pozměňovací návrh EPP k pozměňovacímu návrhu 5. Hlasujeme o něm nejdříve pro, proti. Ti první byli ve většině, ale prověříme to elektronicky. Patnáct pro, osm proti. A nyní zbytek návrhu pro, proti Prověříme elektronicky pozměňovací návrh 5, zbývající část. Dva dvacet pro, jeden proti. A nyní kompromis 3 pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. Pozměňovací ča- eh, návrh 6 ve dvou částech. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 7. I tady hlasujeme nejdříve o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? I to prověříme elektronicky. Není to jasné? 15 pro, 8 proti. Nyní pozměňovací návrh 7, zbytek pro, proti, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, schváleno. Stanovisko jako celek elektronické hlasování. Ještě nám dva chybí. chybí jeden. Osmnáct pro, jeden proti, tři se zdrželi, schváleno a blahopřeji paní zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Sajera. Jedná se o naše oblíbené aktiv v přenesené působnosti. Pane Sajere, prosím, máte slovo. Um, protože jsme hlasovali dlouho, nebudu eh, se tomu věnovat nějak dlouho, tomuto budu diskuse o převodu legislativních pravomocí a eh, prováděcích pravomocech. Eh, předložím vám návrh pracovního dokumentu a mm, přednesu pár myšlenek, ale nebudu opakovat to, co už jsme probírali asi před sedmi týdny na naší první konzultaci k této otázce. Navrhuji, abyste přednesli, eh, případně přispěli ještě k této diskusi, než tedy tu zprávu schválíme, předložíme. Celá ta myšlenka, eh, samozřejmě některé body vznést musím, některé eh, připomínky, protože je to je tady zájem o, tuto, o, tuto myš, o tyto věci v různých výborech a je to dobře, protože to ukazuje, že ta zpráva je dobrá. Také bych rád vyjasnil, že nemám v úmyslu žádný z dalších výborů nutit, aby se odchýlili od běžné praxe, které, která funguje, ale chceme jim poskytnout některé náměty, některé osvědčené postupy navrhnout, které by pro všechny z těchto výborů mohly být užitečné. Takže není se třeho, čeho bát, pokud jde o tuto zprávu a jsem záj, rád, že je takový zájem, ale přesto jsem ochoten přijmout jakékoliv připomínky nebo návrhy. Budu se věnovat několika bodům. Za prvé, já jsem té diskuse minule, eh, z minula využil, a také eh, si cením, že někteří kolegové, zvláště německý, němečtí kolegové, byli v této oblasti velice aktivní. Paní Tain a pan Majer, kteří zorganizovali slyšení. To byl významný příspěvek do této diskuse o delegovaných a, eh, aktech a aktech eh, Eh, prováděcích eh, i pan Rabka také navrhl, abychom využili statistiku, abychom provedli průzkum, jak eh, to probíhá, jak to funguje tedy v parlamentu. A je to také jedním z bodů v tomto dokumentu, který, opakuji, má za cíl Ehm, provést takovou prověrku, jaké, jaké jsou tady stanoviska, názory a náměty. Já vám eh, vysvětlím pár dilemat, které se týkají aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Zatím se o tom eh, eh, nediskutovalo. Jsou tady samozřejmě dvě oblasti legislativa, jak ten proces máme regulovat na jedné straně a na druhé straně, jak to funguje. Legislativa má dvě části. Ta první část a my samozřejmě musíme bojovat, abychom mohli to ovlivňovat, využít svého vlivu, který nám dává Lisabonská smlouva. Takže v tom případě bychom měli rozlišovat mezi dvěma věcmi a je to těžké. Za prvé jde o volbu mezi tedy eh, přenášenou pravomocí a prováděcí pravomocí eh, na základě legislativy, včetně tedy prvků v tom samotném legislativním aktu a není lehké se rozhodnout. V podstatě jde o politickou volbu volnou, volné rozhodování. Ale je to komplikovaný postup, protože Rada, Parlament, Komise, to jsou všechno akté, aktéři. Takže my nerozhodujeme sami. A není lehké rozhodnout, kde tato pravidla zahrnout do, té klíčové, do toho klíčového legislativního aktu, nebo to nechat na tedy implementaci nebo přenášení pravomocí u jiných, na, na jiné instituce. Samozřejmě výhoda toho, že to přenecháme eh, někomu jinému, kdo může třeba tu legislativu k tomu přistupovat poměrně flexibilněji. To je jakýsi flexibilní přístup, tam ta reakce může být eh, snadnější, protože te, samozřejmě předmět té legislativy, té regulace se mění. Takže to je dobrý nástroj. Na druhé straně ovšem ten zákonodárce, což jsme my, parlament a rada, tam není eh, možné v každém případě to nechat na někom jiném a ne na nás. Ale tady potom eh, komplikujeme ten postup a jsme méně flexibilní, nejsme tak pružní. Takže to je jedna věc. Musíme postupovat správně. V této oblasti už máme určité zkušenosti, ale zpráva vám možná poskytne ještě další věci k úvaze. V každém případě to rozhodnutí musíme přijmout společně. Ta druhá věc je rozlišovat mezi tedy akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. A my to musíme rozhodnout, pokud ta otázka není v samotném normativním textu. To už vlastně upraveno je, protože něco už říká samotná smlouva budou, ale v, určitě dojde k soudním případům. Budou tedy e, sporná rozhodnutí a máme už určité praktické zkušenosti z této oblasti. Ale cílem parlamentu v této oblasti je, by mělo držet se eh, do co největší možné míry Lisabonské smlouvy kde máme v této oblasti určitá práva. Takže nejde jenom o volnou volbu, jako v tom předchozím případě kdy můžeme nechat něk- rozhodnout někoho jiného. Tady už tato otázka je regulována, upravena, ale je tady problém interpretace. A tam hodně hraje roli tedy zájem dané strany na té věci. Takže mm, ta třeba může si přát změnit význam toho znění. Takže my tady máme důležitou úlohu, parlament musí mm, dbát na to, aby tedy Lisabonská smlouva byla interpretována správným způsobem. My chceme, aby se to interpretovalo tak, jak je to myšleno v Lisabonské smlouvě. Někdy se stane, že rada to chce interpretovat jinak, než eh, jak se uvádí ve smlouvě, než jak je ve smyslu smlouvy. Takže máme například biocidy, případ z biocidy, který se dostal až k soudu a tam samozřejmě ta judikatura nám poskytne určitá, určité vodívko, jak k tomu přistupovat. Ale rozhodně eh, je tady také mm, rozlišování mezi těmi podstatnými a méně důležitými eh, věcmi mm, té legislativě a tak dále. To nám poskytne vodívku, jak už jsem řekli. Jsme samozřejmě poslanci parlamentu, takže my zastupujeme zájmy, takže na, náš um, výklad se e, musí řídit tím, jak tomu přistupují naši voliči a zainteresované strany. Parlament musí v tom procesu sehrát svou roli, takže toho bychom si měli vědomí. Jedna věc v té legislativě je soulad, což se, o čemž se v tom pracovním dokumentu podrobně hovoří. Tam eh, vždycky dochází k bojům, ke sporům, byli jsme svědky toho, že komise eh, je ochotná eh, tedy mm, uvadět věci do souladu, ale rada například nesouhlasí, takže to není snadné. Není to jednoduchý proces, dochází tady k manévrům ze strany rady, tak, takže ta mm, oblast nové legislativy a mm, například oblast zemědělství nebo oblast obchodu, vnější vztahy, tam došlo dokonce k zastavení projednávání těch dosierů a ráda už ani nemá zájem, aby se v tom pokračovalo. Takže ta zpráva má naznačit jasné stanovisko, že bychom měli pokračovat tedy v tom slaďování a poslední zracionalizování legislativy. Poslední věc je eh, provádění. Já jsem využil statistiky, tak jak to bylo navrženo eh, panem kolegou Rabkajem. Ty cifry, které eh, nám zatím byly k dispozici v této oblasti, Stále máme ještě postup RPS, kde parlament pětkrát a rada patnáctkrát protestovala nebo měla námitky v tomto postupu. Což by potom znamenalo, že my postupujeme pomaleji. Ta, ten nový, nový postup v delegovaný, uh, u delegovaných aktů, tam bylo 55 námitek, žádná nebyla přijata. Takže my jsme v takovém období, kdy to zkoušíme. Je to otázka pokusu a omul, omylu. Pak je tady ještě jiná dimenze, kterou také nesmíme ignorovat, a to je ta věc, že eh, z toho může vyplývat určitou, no, bylo to vnímáno jako hrozba, aby ten proces zůstal tedy v rámci legálních postupů, není nutné vždycky vznášet námitky, abychom ten svůj vliv mohli vykonávat jako parlament. Často je parlament někde na konci toho procesu. A můžeme, e, může se říct, dobře, když se nejste schopni dohodnout, my budeme namítat, ale není to selhání toho procesu. My musíme studovat každý případ na základě jeho meritu, nezobecňovat. A nejenom z toho důvodu, že se jedná o delegovaný akt, což je poměrně nová věc, my nemáme žádné námitky. To by byl závěr špatný. A já si myslím, že bychom tedy měli zůstat otevření této otázce. A v závěru jsem uvedl další možné, možná témata, která bychom mohli zkoumat. Už jsem se zmínil, správná volba tedy těch ustanovení. Eh, volba mezi řádným postupem a potom těmi aktiv přenesené pravomoci a prováděcími akty. Pak musíme studovat eh, ty, ty, ta nařízení, jak to funguje, tedy pokud jde eh, ty, ty prováděcí pravomoci dosáhnout společného pochopení, zda to funguje nebo ne, vybízet výbory, aby co nejvíce využívali možnosti Ehm, ptát se nás tedy na stanovisko, to je naše nové privilegium, poskytovat tedy právní stanovisko k určitým věcem. Takže bychom měli podporovat takový postup parlamentu, Eh, kdy tedy parlament získává možnost bránit svá práva, také využívat eh, parlamentní experty eh, na zasedání komise, také v případě tedy delegovaných aktů vnitřní organizace a spolupráce mezi tím hlavním výborem a výborem, který vypracovává stanovisko v oblasti zase delegovaných a prováděcích aktů, tedy a také nadcházející přeskum meziinstitucionální dohody o lepším zákonodárství. Tam by se ty, některé ty prvky našich zkušeností měly také projevit. To jsou tedy takové stručné závěry. Pokud máte ještě nějaké náměty, eh, prosím, obraťte se přímo na mě. Já, se vás, já vás vyzvu, abyste zaujali stanovisko a vyjadřili své názory ještě, než uzavřu tu zprávu. A samozřejmě jsem vám k dispozici, takže vám děkuji a děkuji kolegům že mi pomohli připravit eh, tu zprávu mm, eh, a s tou těžkou prací na té zprávě. Děkuji. Děkuji, kolego Sajere, vždy nám velmi pomáháte, jste specialistou eh, pro, tento, pro tuto oblast. Neformální jednání úrovně s politickým doprovodem již probíhají a hovoří se o vývoji určitých kritérií na základě případových Eh, situací, kdy je možné použít prováděcí pravomoci anebo přenesené pravomoci. Takže tyto rozhovory běží na technické úrovni, jsou docela dobré, ale zdaleka ještě nedosáhly svého cíle. Je to dlouhé téma eh, a problém. Eh, budeme se snažit dojít k určitým výsledkům, ale existují tam určité spory především ohledně ex externích programů. To je situace obtížná, rada se ně, na některé věci dívá velmi politicky na základě svých eh, poměrů pravomocí a potom je zde také otázka vztahu mezi komisí a radou. Komise pro sebe chce získat určité pravomoci, nechce je přenechat radě a to má zase vliv na naše jednání s radou o tom, zda se jedná o onen eh, či druhý Eh, akt. Jistě nás to bude zabývat během celé této eh, oblasti. Zprávy pana Sajera nám vždycky pomáhaly, eh, abychom tedy mohli postupovat také na základě návrhu paní Kozet. Paní Lichtenberger, Děkuji, děkuji. Eh, ti, kteří se účastní trialogů častěji a kteří jsou eh, konfrontováni eh, také s reakcí komise na této úrovni, znají tento problém z lesního pohledu. Já bych tomu chtěla říci jednu věc a jeden příklad. Podívejme se na to, o čem se diskutuje v IMCO, je nebo v ITRE, v ITRE je to, myslím, je to otázka stavebních výrobků. Když zde budeme mít eh, velké eh, prováděcí pravomoci, pak to také znamená, že evropské zákony se eh, mění, protože tyto prováděcí pravomoci budou tak rozdílné, že vlastně nebude existovat žádná evropská přidaná hodnota a to je můj základní problém. Pokud definici zcela přenecháme těm, kteří pracují v komisi, eh, pak je zde nebezpečí, že eh, se možná bude trošinku přestřelovat. Eh, když se podíváme na starý postup komitologie a máme tam například otázku body scannerů, když bychom měli být zapojeni do těch technických záležitostí a specifikací bez toho, abychom to o tom diskutovali,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 tak musím říci, že pouze díky pozornosti poslanců se to stalo skutečným tématem. A to nám ukazuje napětí v této oblasti. Já se domnívám, že ten eh, hlavní test eh, je v mnoha oblastech. Je nutné se na to podívat eh, samozřejmě konkrétně, ale ten hlavní případ je ten, abychom se podívali, že když se pracuje hodně pro ty prováděcí pravomoci, pak už nebudeme mít žádnou skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni, protože ta implementace eh, pro, bude probíhat tak eh, různě, že ta evropská cesta bude nulová, eh, nebo to bude jenom určitá fikce evropského řešení. Takže s tím budeme mít velké problémy. Za druhé, narůstající tendence přenesené pravomoci dostávat i v případě ústředních Tedy ona snaha jít touto cestou samozřejmě vyvolá otázku, že se o tom vlastně nebude vůbec diskutovat. A vlastně se bude jenom souhlasit nebo nesouhlasit. A tím vlastně i celá debata eh, zapojení parlamentního procesu bude velmi redukovaná. A tím se dostávám k tomu politickému aspektu této záležitosti. A sice pokud tyto tendence, které v posledních měsících skutečně sledujeme, tedy že návrhy eh, komise jsou buď eh, předkládány jenom jako sdělení, anebo jako pracovní dokument a my k tomu připravíme stanoviska, tak vlastně všechno je jenom neregulované softlou a dostáváme se do nebezpečných úskalí. Eh, tím více se bude tedy eh, vlastně přecházet k těmto prováděcím nebo předneseným pravomocím. A celý proces toho, co jsme v konventu prosadili, aby se parlament více mohl zapojit, to e, nám zase vlastně úplně zruší touto cestou a to v nás zbuzuje určité obavy. Vždyť bojujeme, bojujeme o legitimaci Evropské unie a evropských institucí vůči občanům. Pokud transparentnost se bude snižovat, pak tato legitimace bude stížena. De facto, a to chci zcela jasně říci, se zde jedná o mocenský boj. Rada a částečně i komise chtějí práva parlamentu, která byla nově získána a lépe eh, vyvíjí demokratický vývoj, tato práva mají být postupně oslabována, anebo téměř už jsou jenom tlačena ke zdi. Takže v této oblasti skutečně musíme eh, být velmi pečlivými demokraty, všechno sledovat, a protože jde skutečně o to, zda budeme mít čistě exekutivní Evropskou unii. To je to, co mnozí občané ale kritizují. Transparentnost je nedostatečná, říkají. A nebo zdá veřejně a vysledovatelně budeme hovořit o problémech v evropské legislativě, abychom dosli, došli k, ke schodě. To je ta rozhodující otázka. Jde tady skutečně o zásadní otázky demokracie a my jako parlament jsme vyzváni, abychom na to eh, hleděli velmi pečlivě. Možná, že to téma vypadá velmi suše na první pohled, ale když se podíváme na to, o jaké otázky jde, kde právě se takto postupuje, tak si musíme skutečně dělat velkou starost eh, z politického hlediska. A to zdůrazňuji. Doufám tedy, že vyšleme zcela jasný, silný signál, abychom v tom institucionálním trouhelníku nestratili ty možnosti, které jsme na základě dlouhých debat a s veřejnou podporou vybojovali v posledních letech. Děkuji. Srdečně děkuji paní Lichtenberger a na závěr má slovo ještě paní Tajn a poté pan Sayer. Paní Tajn, prosím. Děkuji srdečně zpravodaji za eh, eh, velmi obsáhlý pracovní dokument. Já se domnívám, že to eh, dosavadní eh, číslo ještě eh, není až tak výmluvné, abychom mohli hovořit o statistice, respektive čísla. Paní Lichtenberg v podstatě již vystihla ten politický aspekt věci, nemám k tomu co dodat. Já se domnívám, že jakmile to začíná být sporné, a v trialogu jsme již hovořili o tom, že tady máme tři různé právní posudky, a pro mě je zcela jasné, že se vždy musí jednat o právní akt, to musí mít přednost. My jsme první mocí a v okamžiku, kdy eh, se začne o tom diskutovat, eh, je eh, na bíle dní, že to musí zákonodárce se to osvojit a musí se o to postarat e, jako o právní akt. Já jsem e, nedávno naslouchala e, v Německu přednášce soudce Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvor také velmi bedlivě sleduje co v této věci dělí, děláme, protože v členských zemích eh, dochází také k judikatuře eh, v této problematice. Když eh, se podívám například na rozsáhlou německou judikaturu o evropské legislativní činnosti, tak se můžeme také částečně tím inspirovat. Je to částečně v zemích velmi jasně upraveno, zasahuje to až do ústavně právní oblasti, záleží na tématech. Takže musíme dávat pozor na to, jak to upravíme na evropské úrovni, aby to nezaniklo v rámci nějakého politického vání anebo nebylo rozmělněno, aby si to každý mohl vykládat, jak, eh, chce mu, eh, jak se mu zlíbí. Takže eh, spoléhám na Evropský soudní dvůr, že tomu učiní přítrž, tak jak to znám z Německa nápad, získat, respektive zadat právní posudky, považuji za eh, dobrý, ale eh, musíme dbát také toho, abychom pak eh, nerozhodovali příliš politicky, ale právně a neutrálně. A abychom otázky politicky neinstrumentalizovali. My sami se musíme vážně tázat, zda k tomu nedošlo v minulosti a ano, došlo k tomu v minulosti i e, v rámci rozhodování o e, e, právních základech, že se rozhodovalo spíše politicky než neutrálně, věcně a právně. Tolik z mé strany. Já jsem samozřejmě kdykoliv připravena se toho, se toho procesu zapojit. Zatím jsme to měli k dispozici pouze anglicky a nikoli německy. Děkuji paní Tain, pane kolego Sajere, máte slovo. Děkuji za všechny vaše názory. Souhlasím tedy, že skutečně existují dilemata. a Já vám děkuji za vaše názory. Budeme je řešit, ty dilemata. Myslím si, že je to politický proces. Jde o velice důležitý princip. Ústavní otázka o průhlednosti, tedy která průhlednosti. Uh, postupu. Paní Lichtenbergová zmínila, že e, to není příliš zajímavé téma pro ty, kteří se na to dívají jenom povrchně. Já souhlasím, že jsou tady experti na komitologii a na ty delegované akty. E, je tady celá řada zájmu, které my musíme e, uvést do souladu, aby je právě úkolem parlamentu, aby to tedy uvedl tu otázku do veřejné arény a, a aby poskytl určité vodítko. Na co by se měl parlament podívat nebo zaměřit, když rozhodujeme, tedy zda by to měl být delegovaný akt, prováděcí akt, anebo jiná forma je v podstatě jde o to zajistit, aby až ta legislativa bude schválená, my opustíme scénu, abychom zajistili, že ta návazná legislativa se ubírá správným směrem, ta podrobnější legislativa. My máme právo to zastavit v případě delegovaného aktu, pokud to nefunguje, pokud to nesplňuje tento požadavek. Nemusíme zacházet do detailu, potřebujeme využít tu flexibilitu a pokud se nám bude zdát, že se to neubírá správným směrem, ten návaz na legislativa, měli bychom mít možnost to ji zablokovat. A to si myslím, že je také smyslem té regulace. Je to pro nás vlastně. Ehm, nemusíme pokaždé zacházet do detailů, ale musíme se tedy eh, postarat o to a tam o to právě jde v tom boji s radou nebo někdy i s komisí, abychom měli svůj hlas tedy v tom procesu a abychom měli určitou kontrolu nad tím procesem. Ale já naprosto souhlasím, že v podstatě je to otázka ústavního konstitucionálního procesu, jde tam o eh, transparentnost a jde o naši odpovědnost vůči voličům. Také v té otázce různých vlivů, na které na nás působí. Myslím si, že zvláště lobbysté, kteří chtějí ovlivňovat rozhodnutí parlamentu, komise nebo rady, se také velice rychle učí v tom procesu. Toho bychom si taky měli být vědomi, protože my zastujeme zájmy široké veřejnosti, ne jedné nebo druhé mm, zájmové skupiny, ať už je to něco občanského nebo mm, nějaké průmyslové odvětví a tak dále. To ví, víme, že to jsou hluboce politické otázky, ale mým cílem je jak chci zmapovat ty osvědčené postupy, eh, které bychom měli využít. A to a, a v parlamentu by mezi politickými skupinami mezi, mm, měla probíhat politická debata, která zohledňuje různé názory, ale my eh, jako eh, výbor pro právní otázky bychom měli mm, vytvořit jakýsi proces, který je transparentní na konferenci předsedů výboru Ehm, také zazněla ta různá dilemata, eh, jsou také různé praxe, různé postupy různých výborů, ale já mám v plánu dokončit tu zprávu do července a potom eh, ji můžeme v parlamentu projednat eh, nebo schvalovat v říjnu. Samozřejmě jsou ještě další výbory, které chtějí vyjádřit stanovisko a žádají o další čas. Nechci, aby se to protáhlo až, až tedy do volební kampaně. Já bych chtěl tu otázku vyřešit co nejvíce ještě než tedy by došlo k tomu, že by ta legislativa byla předána tomu novému parlamentu. A chci využít tedy té Skutečně si Děkuji za vaše vstupy. Děkuji vám srdečně. Jako vždycky to bylo velkou pomocí. Zpráva bude v červenci a pak uvidíme, jak dál. Dalším bodem je bod 29, subsidiarita. Kolega tady není. Seznam připomínek k subsidiaritě je stále delší. Národní parlamenty se o to starají do docela eh, intenzivně. Máme skoro dvě stránky těchto námitek. Jednalo se o tabák, ale také o železniční otázky. Eh, na to se eh, orientují národní parlamenty, bereme to na vědomí. Má k tomu někdo poznámku? Nikoliv. Bod různé, o tom jsme již hovořili. Má ještě někdo něco? Takže nikoliv, můžeme to uzavřít a příští zasedání v Bruselu 29. května a 30. května, takže za měsíc a něco. Děkuji vám za účast, pozornost, končím toto zasedání.